abbiamo, facciamo finire la telefonata al nostro collega. Eh? Ecco, penso che... Eh, buongiorno a tutti, eh, penso che... Dame a panove, dobre rano. Oh, zatím nás tu moc není. Ale ti, kteří mají jednotlivé body na starosti, už dorazili, takže bych navrhla začít. Um, než začneme hlasovat, tak tady máme jeden bod. Zatím budu předsedat já, pak převezme předsednictví pan Bozek. Nastane několik oznámení, ale nejprve se podíváme na program. Má někdo nějaké výhrady? Nevidím. A teď si řekneme něco k tomu, um, co nás čeká pracovního. Čili máme před sebou hodně práce a budeme se muset ještě podívat na kalendář, který budeme muset upravit vzhledem k tomu, že ITRE je skutečně zavalen prací. Čili tolik z mé strany a my vám po prázdninách zašleme ještě e-mail k této věci. 4. září budeme mít schůzi, jak už jsme naplánovali, a 11 Nová schůze ve Štrasburku, společné zasedání s výborem Envy eh, od 7.30 do 8.30. Jedná se o energetickou unii a pak následuje opět zasedání ITRE od 8.30 do 10.30 a 2. října budeme zasedat od 7 do 10.30 ve Štrasburku. Takže to je skutečně nabitý podzim. Ale to k vám dorazí všechno písemně brzy. No a teď můžeme schválit zápis ze schůze. Nezdá se, že k tomu má někdo výhrady. Pak přejdeme ke bodu 4 respektování soukromí a ochranu osobních údajů v odvětví elektronických komunikací. A dám eh, slovo naší zpravodajce paní Kalas. Máte k dispozici 5 až 6 minut a pak dám slovo dalším kolegům. Děkuji. Jak už jste jí říkala, tak máme nový program zasedání, takže začnou s načasováním eh, kdy stínoví zpravodajové by chtěli také prodloužit hůtu pro zprávu. Já to nepodporuji, protože zpráva byla rozeslána kolegům, jakmile byla rozeslána k překladu, což už je před měsícem. To načasování je sice trochu knap, ale zároveň eh, Libe eh, ještě drží svůj program, takže my musíme i náš dodržet. Pokud je o obsah a působnost, já jsem neupravila definice, rozhodla jsem se držet těch původních. Vím, že teď Libe navrhuje zavést definice do i privacy a soukromí, takže teď můžeme mluvit o nejlepším přístupu k této věci. Co bylo nejdůležitější? Důvěrnost komunikace a zároveň prostor pro inovaci. Ta diskuse se často popisuje jako velmi černobílá, ale pokud uživatelé přijdou o důvěru, z důvodu ochrany údajů, tak eh, poškodíme ekonomiku daleko více, než kdybychom to regulovali od počátku. Proto v některých oblastech poskytuje větší prostor pro inovaci tím, že se, dejme tomu, zavádí element kompatibility pro zpracování údajů nebo household conception, kdy hm, koncový uživatel by si musel vyžádat službu, ale Jinak eh, se jedná o podporu návrhu komise. Co je také důležité pro nás, aby toto bylo technologicky neutrální. Myslím, že se zaměřujeme v návrhu komise moc na browsery, kdy se všichni spíš uh, um, zaměřují na API a propojení. A také si nemyslím, že rozlišení mezi kukují z první a třetí strany je nadále relevantní. Měli bychom se zamýšlet spíše na dopad na soukromí, které kuky mají. Některé kuky jsou zásadní pro poskytnutí služby nebo pro doladění služby, ale obecně se domnívám, že musíme poskytnout pobídky pro podniky, aby spolupracovali, aby vytvořili praktická řešení pro uživatele a aby také poskytli eh, nějakou nabídku. Dejme tomu, uživatel nebude chtít mít tracking a pak nebude mít přístup ke službě, pak, pak vlastně nemá na vybranou podle eh, cookie, když je nepřijmete, tak vlastně nebudete mít přístup ke službě. Jedna věc je tracking a jedna je placení. Také soukromí by mělo poskytnout určité možnosti ohledně sdílení údajů. A s kým? Je důležité, aby podniky budovaly důvěru se svými uživateli, aby pochopili, co je citlivé z hlediska důvěrnosti a soukromí v případě trackingu. Proto bychom měli povzbudit podniky, aby budovali nástroje s alternativou k trackingu. Čili proč podniky jednoduše se nezeptají nebo nepožádají i tyto informace uživatele? Schromažďování údajů většinou vede k chybám, které vedou k eh, necitlivé reklamě a poškozují důvěrnost. Podle úpravy vlastního profilu to by možná byl nejlepší přístup. A pak mám pochybnosti ohledně Wi-Fi trackingu, protože to vlastně žádnou volbu neposkytuje. Ne, je to kontraproduktivní. Vy, vy, dejme tomu, občané vidí, že v jejich případě dochází k trackingu, ale nic s tím nenadělají. Já si myslím, že Wi-Fi tracking by se mělo omezit pouze na statistické účely. Pokud se jedná o veřejné rejstříky, v některých případech ty rejstříky informace neschromažují. Spíš jsou to telekomunikační firmy, takže souhlas těžko získají. Pokud jde o bezpečnost a poškozování osobního soukromí důvod, proč jsem vypustila tento článek, je duplikace. Uh, pokud jde o článek o 40 elektronického kódu a mezi tímto, tam už tyto obavy jsou pokryté. v neposlední řadě působnost článku 11, který se dotýká možnosti členských států na, napojit se do komunikace občanů. Není důvod, proč komise by měla rozšířit působnost směrnice o elektronickém soukromí zvláště pokud jde o soukromou sféru pro jednotlivce a jejich komunikaci. Proto jsem zavedla eh, stejné právní podmínky jako ve směrnici pro e-soukromí. Také členské státy nemohou upravit eh, nic, co by zmírňovalo bezpečnost takovýchto služeb, to by bylo kontraproduktivní. Na jedné straně byste měli eh, tato pravidla pro ochranu soukromí a pak byste vlastně řekli, že členské státy, pokud eh, to bude nutné, mohou zmírnit eh, tyto standardy. Děkuji mnohokrát a budu se těšit na diskusi. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Kalas. Děkuji za to, že jste také dodržela řečnický čas a pan Rubik nahradí pana Bonyho. Já bych vám srdečně. poděkoval. Poděkoval bych paní kolegyně Kajas Domnívám se, že přesně vystihla to, co nás v budoucnosti v této nové virtuální oblasti čeká a co je rozhodující. Viděli jsme prostě, že reálný svět v tuto chvíli se obráží ve světě virtuálním a nové algoritmy a artificial intelligence sehrává neustále větší roli. Vlastně tak sběr masových hromadných dat, tak to má obrovský dopad na utváření nejenom soukromého života, nejbrž také života obchodního. A z tohoto důvodu je velice důležité, abychom si uvědomili, jak, kam, jak se postarat pro soukromou své féru, proto aby určitá data zůstávala nezakódována, to aby bylo možné je sbírat, ale současně, aby určité věci jako dejme tomu statistiky anebo vyhodnocení bylo, vyhodnocování bylo i nadále možné. A stejně tak je jasné na druhé straně, že je třeba technologická, že velký význam má technologická in, neutralita a stejně tak důležité je pro spotřebitele, aby, dejme tomu, aby to fungovalo transparentně, dejme tomu, že není možné um, sbírat cookies, které se týkají soukromé osoby. To znamená, je třeba, aby uživatel věděl, která, které jeho údaje se sbírají. Například v, Něme, v Americe mají nové katedry, které se zabývají právě touto oblastí. Zabývají se tím, která, která data z našich zařízení jsou takovým způsobem používána. A z tohoto důvodu podle mého názoru je rozhodující to, aby pro malé a středně velké podniky tím nevznikla dodatečná byrokracie. My víme, že pověřenec pro ochranu údajů a všechno to, co se zde v této oblasti předpokládá, znamená dodatečnou zátěž. A současně musíme znát znalosti tak, se své klienty, tak abychom jim mohli nabízet ty nejlepší nabídky. A právě proto bych chtěl paní Kajakala chtěl poděkovat protože se pokusila najít vyrovnanou pozici. My samozřejmě víme, že GDPA, e GDPA je základem a stejně tak příslušná směrnice. Jsou to předpisy, kterých se v poslední době využívá velice intenzivně a právě proto technologie zakódování je velice důležité, protože pokud chceme, že posíláme dopis od A do B, tak v takovém případě, že tento dopis nikdo třetí nebude moci otevřít. A, a stejně tak znamená to tedy, že musíme zachovat staré hodnoty v nových technologiích. A tudíž v této oblasti je třeba konat. A je tř- nesmíme zapomínat v nových technologiích na to, že vždy třeba zvažovat mezi soukromou sférou a transparencí. Tedy musíme vědět, komu patří ta data, jak jsou zpětně sledovatelná a jaké jaká data budou ukládána a která da, ke, u kterých dat dochází k automatické výměně. A já se domnívám, že FB9 tady představuje nový že tím se otevírá nová oblast PPP, právě to Artificial Intelligence a tyto algoritmy, tak ty budou združeny do jednoho programu, takže Evropa zde bude moci přijmout opatření, která podporují důvěru. Děkuji vám. Grazie kolega Rubig. Ora la parola... Děkuji. To. Prego intervenire a nome del gruppo SD. Prego, Peter. Děkuji. Teď pan Konbašev eh, za SAD. Děkuji mnohokrát. Eh, nejprve mi dovolte pogratulovat eh, paní zpravodajce Kalasové za extenzivní práci. Myslím, že dosáhla Eh, rovnovážného základu, na kterém můžeme stavět. Máme tady dva eh, zpravodaje z Estonska, země, která skutečně je takovým průkopníkem v digitální oblasti. O co se tady jedná v této legislativě? Především cookies a trackingem. Cookies, ty jsou zásadní pro fungování sítě a databází. Takže tady máme dvě typy cookies na výkon a další věci a také pro reklamu. Měli bychom si říci, že cookies budou nadále legálně, ale budou se řídit konkrétními pravidly, jasným designem, nastavením podle softwarového využití pro přístup k internetu. Musíme zabránit určitým praktikám, aby uživatelé Eh, nemohli vstupovat na některé stránky, aniž by přijali cookies, tak to je skutečně poškozující. A další věc, která podle mě je velmi důležitá, kterou si musíme říci, je takzvané consent free area, oblast bez souhlasu. Po, pro hitmapping nebo mm, pro určité věci musíme mít informace a takovéto informace musí být anonymizovány, ale musí být zároveň využity pro veřejný zájem, takže eh, je pouze pro tyto oblasti mám na mysli oblast bez souhlasu. Dále Wi-Fi tracking. To by se mělo řešit na dvou úrovních. Jak naznačuje komise, tak by mělo být fyzicky uvedeno, kde je Wi-Fi tracking a na druhou stranu bychom potřebovali digitální notifikace, které jsou na koncovém zařízení. Na druhou stranu bychom měli zařídit flexibilitu dejme tomu pro Amber Alerty nebo GPS tracking při absenci obsahu. Souhlasu se opravuje se řečník. Takže pokud jde o metadata a zpracování, tam bychom měli umožnit zpracování v některých případech. Pokud jde o bezpečnost, Myslím si, že je zásadní uvažovat ho o certifikaci koncových zařízení, také aby to nebylo povinné, ale jednoduše, abychom mohli zahájit proces. Je tady potřeba určitých bezpečnostních standardů pro koncová zařízení, dejme tomu pro Energy Efficiency Labeling. Hmm, tam by se to mělo uplatnit na také bezpečnost zařízení. Hmm, také nezapomínejte, na počet eh, napadání hackerů a Měli bychom si vytvořit takzvaný clean pipe, vytvoření bezpečnostních mechanismů pro ověření obsahu, když už bude um, na místě, aby bylo možné uh, zabránit útokům pro koncové uživatele. Je to dobré, je to náročné pro telekomunikační firmy, ale je dobré zavést firewall, než se to dostane k uživateli. Také mám problémy s článkem 11. Já si dokážu představit, co se pak může stát v 28 parlamentech, které se mohou pokusit provádět různým způsobem takovéto nařízení. Já myslím si, že bychom se měli zaměřit na tu oblast, která je nedotknutelná. No a v poslední řadě na časování. Myslím, že k něčemu nedojde, pokud budeme mít toto nařízení 3 plus 6 měsíců pro GPDR a Jiná věc eh, je pro firmy s ohledem na software, protože to není možné na tři měsíce. Takže je tady horizontální mandát komise a pak parlamentu. Ano, dobře. Tak eh, trošičku nám ta doba jakoby utekla, mm, ale eh, nemáme tady přítomno, mm, eh, při mnoho kolegů. Teď kolegové Barikov, mm, Rimbel nejsou tady. Kostínový zpravodavě a Dana také ne. Takže kolega Kelly se hned hlásil a dostane slovo. Teoreticky dvě minuty. Teoreticky. Děkuji. Ano, zaprvé děkuji eh, zpravodajce paní Kalas za prezentaci, za její stanovisko. Cílem tohoto nařízení je posílit bezpečnostní eh, oblast komunikaci, aktualizovat pravidla a nová technologická pravidla. Myslím si, že bychom neměli zapomínat na eh, další cíle, a to je volný tok dat a e, vidím, že zpravodajka se snažila dostat těmto cílům. Za prvé, takové obecné poznámky. E, toto e, nařízení má vstoupit v platnost květnu 2018. To je přesně doba, kdy bude platit GDPR. Myslím si, že bychom měli ale zvážit, jestli nebude možné vzít potaz také technologické věci, tak abychom získali určitý čas poté, co vstoupí platnost nařízení. Myslím si, že bychom toto měli prověřit znovu. Souhlasím se s pravodajkou, že bychom eh, se měli postarat eh, o to, abychom měli řešení, které bude konzistentní eh, a také bychom měli zajistit konzistentnost se systémem GDPR, takže aby tady nebyly žádné rozpory. A doufám, že toto bude v souladu s GDPR, než že by došlo k takovému cold platingu. Měli bychom zajistit důvěrnost těchto komunikací Eh, Sprav, přístup zpravodajky eh, zajišťuje to, že bude mm, tento přístup zvolen. Eh, to musí to být neutrální přístup k, přehlí, k, k prohlížečům. Všichni víme, že ne všechny kuky jsou mm, špatné, negativní a myslím si, že bychom se měli postarat o to, aby eh, konečný uživatel ehm, eh, by, mm, by dostal správná eh, data, aby si mohl z, správně zvolit. Myslím si, že jsou to podněty pro společnosti, tak aby vznikly přátelsky, uživatelsky přátelské produkty. Mm, myslím si, že bychom měli podpořit určité výjimky z tohoto návrhu. Jak mm, víme, to je také součást celého tohoto bezpečnostního systému. Paní Kala se zmínila inovace, to je velmi důležité, eh, zvláště eh, pro data a eh, pro řešení, která budou výhodná pro zajištění soukromí. Tady toto by posílo inovace. A konečně jsem chtěl říct, že bychom měli analyzovat článek 2 tohoto návrhu. Tady se mluví o omezeních. Chtěl jsem se postarat o to, že se tady bude dodržen etický kodex a konečně paní Klas mluvila o důvěře. A to eh, je velice důležité, souvisí také s GDPR, když je vládne důvěra, tak věci budou fungovat a bude to dobré pro konečného uživatele. A konečně eh, souhlasím s kolegou Rubigem, eh, že se musíme zajistit to, aby toto bylo do budoucna ověřeno, abychom tady, aby tady tato měla inteligence fungovala, protože je to oblast, která se velice rychle může měnit. Děkuji. Děkuji kolegovi Kelimu. Ano, děkuji. Um, nemyslím si, že se další uh, hlásí, takže tady zástupně komise Rosa Barcero. Děkuji. Chtěla jsem říct, že komise eh, velmi přivítala eh, stanovisko paní Kalas. Mm, oceňujeme její uh, důkladnou práci, eh, práci, mm, stanovisko, které vykazuje velkou kvalitu a jsme velice rádi, že se jí podařilo to udělat v tomto časovém rámci, mm, že to budeme moci realizovat v krátké době, ale bylo to tedy možné v krátkosti doby. Eh, pro nás eh, jsou, je tady důležitá věc a to je to, že schválení tohoto návrhu k němu může dojít k květnu 2018. Tento květen 2018 to není jenom náhodné datum. Je to důležité, protože v květnu 2018 to je okamžik, kdy GDPR bude, GDPR bude vstupovat v platnost. To bude okamžik, kdy bude zapotřebí eh, to uvést v soulad. Ehm, takže elektronická eh, soukromá oblast, to znamená, tedy, že GDPR eh, tady sleduje obecný princip, který bude aplikován na všechny, kteří budou sbírat data, data nemocnice a ostatní instituce. Ale pak tu máme elektronické centrum, ale tyto dvě oblasti musí spolupracovat velice koherentním způsobem způsobem. Takže aby, se to, aby to tak nastalo, bylo by dobré, kdyby květen 2018, kdyby tyto dva systémy mohly začít fungovat a kdyby byly implementovány. Uh, Požádali jsme parlament, aby postupoval eh, rychle, eh, tedy 40, 14 eh, měsíců po to, co to stoupí platnost, to znamená květen 20, to bude asi 15 měsíců, víme, že to bude spousta práce. Je to tlak i na nás, abychom zajistili, že to bude schváleno v lednu, tak abychom mm, dostali tomuto časové ose. K obsahu. Dovolte mi, abych řekla, že oceňujeme eh, tuto práci a vidíme tady řadu podrobností, které eh, podpoříme. Eh, je tu pár modů, konkrétně například definice. Definice to je to, které tam paní Palas ponechala. Ty jsou plně v souladu s kodexem elektronické komunikace, toto je důležité. Skutečnost, že tady máme ten systém OTTS, to zůstane, protože jsou to komunikační nástroje, jako Skype, na Skype například a je to používáno stejně jako tradiční nástroje, takže je dobré, že důvěrnost komunikací bude zajištěna, když budeme používat těchto nových komunikačních nástrojů a nejenom těch tradičních. Také jsme rádi, že byly posíleny zásady důvěrného zacházení s informacemi a to striktním způsobem. Toto je důležité, jak řekla paní Kalas, pro důvěru. Uživatelé musí mít důvěru, například máme tady podniky a konečné uživatele a ty ty kanály by měly být zajištěny, takže nikdo se do této komunikace nemůže dostat. Pak dva body kde možná ten přístup tak trošku je odlišný. A ráda bych řekla, proč jsme eh, tady ponechali určité perspektivy po politické. Jedna, první věc se týká dalšího zpracovávání. V současné době v okamžiku, kdy eh, eh, telekomunikace poskytne eh, služby, už nemůže dále využívat dat, tedy obsahu dat a metadata pro třeba určité další účely. A Toto není dnes povoleno a komise ve svém návrhu ponechala stejná omezení. Takže v okamžiku, eh, kdy komunikace byla dodána, tato informace musí být eh, vyškrtnuta, nemůže být eh, už dále používána. Takže toto jsme ponechali, ehm, protože tak, abychom mm, správně pochopili, že jsou to důvěrná data, je důležité, aby tato data zůstala utajena a když bychom dovolili další zpracování, tak tato důvěrnost informací by mohla být ohrožena. Pak je tady další bod. Pokud někdo eh, umožní další zpracovávání těchto dat, tak eh, vlastně vy eh, znemožníte to, to aby se upakovala tato pravidla. Znemožníme toto vyškrtnutí. Ta data musí být vyškrtnuta po té, co už ehm, nejsou zapotřebí. Pokud bude umožněno další využívání, pak vlastně znemožníme Eh, raison d'être, eh, tedy to pravidlo eh, vyškrtnutí. To jsou důvody, proč tady už další zpracování není zakotveno. A na závěr druhý bod se týká technologické neutrality. Souhlasíme s paní Kalas v tom, že návrh mm, možná se příliš soustředuje na cookies, což je jedna technologie, jeden typ sledování. Jsou tady ještě další typy sledování, ale chtěla jsem říct, že to platí, eh, eh, co se týče úvodních textů, protože tady máme eh, tyto úvodní texty, tady jsou odkazy na cookies, ale také tady máme odkazy na další typy sledování a ten Tady ten obsah v tom článku je neutrální. Je to z technologického hlediska neutrální ale úvodní texty by se mohly soustředovat na technologii, která dnes převládá. A jsme rádi, že tady se skoncentrujeme na neutralitu, e, protože e, to tady ještě potvrzuje to, co tady v tomto textu máme. Ještě jednou děkuji za tuto práci, která byla odvedena velmi konstruktivním způsobem. Děkuji. Grazie, grazie di questo. Děkuji. Děkuji. Prego. Tak, už jsme skončili trošku dříve, tak možná budeme mít eh, čas na přestávku na kávu. Takže děkuji vám, eh, kolegové, za vaše eh, příspěvky. Jenom pár poznámek k tomuto tématu. K sledování, Wi-Fi sledování. Když mluvíme o volbě, když někdo vidí, že byl sledován, že tady je signál, že byl sledován, tak nemá vlastně volbu udělat takový opt-out, vystoupit z toho. Takže by to mohlo být kontraproduktivní, kdybychom um, ty, měli eh, tyto atributy, kdyby eh, takže toto jsem to vynechala. Co se týče načasování. To, co říkali kolegové k načasování jsem slyšela a také jsem poznaslouchala tomu, co říkala k tomuto tématu komise. Máme tady dvě stránky této věci. Tak, jak to teď eh, máme, eh, tak v systému GDPR ty společnosti musí eh, oba, obě parametry naplnit a pak je to jednodušší, když máte sjednocený balíček a když víte, že to je vše, co může být aplikováno na sledování dat. Na druhé straně, tady máme onu věc, kdy eh, doba pro implementaci je příliš krátká, eh, pak eh, je tu toho spousta, co musí společnosti udělat, aby splnili pravidla. Takže jsem otevřená pro diskuzi s kolegy, um, abychom zvolili ten nejlepší přístup. Co se týče volného toku dat, tady naprosto souhlasím s tím, že je to velmi důležitý aspekt, ale nejsem si jistá, jak to pokrýt ehm, v ehm, dodržení soukromí. Technologická neutralita. Souhlasím, že ty články jsou eh, spíše technologicky neutrální, ale důležité jsou taky úvodní eh, texty, když se lidé snaží interpretovat, vyložit si to, eh, o co v těch článcích jde. Takže by to mělo být ponecháno technologicky co nejneutrálnější. Děkuji vám všem a budu se těšit na další spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji. Takže eh, Rozpravu jsme ukončili k tomu, to, k této důležité složce. Chtěla bych vám připomenout, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhu je 26. červen a všichni víte, že tento systém už běží máte ještě čas pozměňovací návrhy připravit. Ten systém je tedy otevřen. Hlasování k této zprávě se koná 2. října. 2. října ve Štrasburku. Jak jsem řekla, mm, měli jsme nějaké časové problémy, proto jsme eh, to udělali takto. Děkuji za tuto důležitou rozpravu. Získali jsme 10 minut navíc na přestávku na kávu. V 10 hodin začneme s hlasováním. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Promiňte, že jsem vás nechal čekat, ale přicházím z jiného zasedání. Mluvám se. Začneme eh, s naším hlasováním. Otestujeme hlasování, začínám s hlasováním. I close the vote. Tak, končuji hlasování. Děkuji. Takže naše zkušení hlasování proběhlo úspěšně. Presidente. Dear friends, excellent. Vážení kolegové, výborně, teď můžeme začít. Prezidente, prezidente, prezidente, prezidente, prezidente. Pane předsedo, seznam konečného hlasování. Ano, technická poznámka. Tedy, teď můžeme hlasovat. Přinesl mi hlasovací lísteček, teď mi bude dodán. Eh, tak nejprve. První zpráva. Our list. V našem seznamu. Eh, Zpravodajeme Carlo Zorinho eh, o nařízení Evropského parlamentu a rady, který pozměňuje nařízení týkající se posílení místních komunit mm, Wi-Fi pro Evropskou unii. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. I close the vote. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato. Gratuluji. A přecházíme k další zprávě. Paní Krell, ehm, vesmírná strategie pro Evropu. Ehm, kompromisní návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22 eh, pro? Proti?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 Kompromis 7 pro, proti, drželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijat. 8 eh, pro, proti, zdrželi se, přijat. 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. Eh, 48 pro, proti, zdrželi se přijat. 52 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 11a pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 77 pro, proti, zdrželi se přijat. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 17. Kompromis. Pro, proti, zdrželi se přijat. 100 je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 18a pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijat. 110 Eh, doprava 42, to oboje společně, eh, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 20, pro, proti, zdrželi se, přijat. 117, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 21, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 22, pro, proti, zdrželi se, přijat. I 124. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 23. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 129. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 23a. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. Doprava, transport 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 156 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Vote. 156, ukončuji hlasování. Přijato. 157, kdo je pro? Proti? Ověříme to. 157. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijato 161, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 162 pro, proti, ověříme to, 162. I close the vote. Končím hlasování. Rejected. Zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 166 pro, proti, zdrželi se přijato. 167. Ten byl stažen autory. 168 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 169 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijato, transport 5 pro, proti, zdrželi se přijato, Transport 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se přijato. 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Peš A pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pech B pro, proti, zdrželi se přijato, c pro, proti, zdrželi se, zamítnuto IMKO A pro, proti, ověříme IMKO A. Ověřujeme IMKO A. Končím hlasování. Zamítnuto IMKO B pro, proti, zdrželi se přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se přijato, dvoj, dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, tři pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyři pro, proti, zdrželi se přijato, pět pro, proti, zdrželi se přijato, šest pro, proti, ověříme to šestka. Ověřujeme šestku, končím hlasování, přijato sedmička pro, proti, zdrželi se přijato a konečné jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Velkou většinou gratuluji zpravodaji. Dále máme na pořadí zprávu paní Angeliky Mlinár ohledně autorských práv a s tím souvisejících práv. Zahajujeme hlasování 85 pro, proti, zdrželi se o zamítnuto, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2a pro, proti, ověříme to. Kompromis 2a. Končím hlasování. Přijato. Už 105. Kdo je pro, proti? Zdrželi se opět. Opakuji. 105. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 132. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto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 proti, zdrželi se zamítnuto 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 135 pro, proti, zdrželi se přijato 136 pro, 138 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 139 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 140 pro, proti, to ověříme. 140. And I close the vote. Končím hlasování. Přijato. 141 pro, proti. Zdrželi se přijato, 142 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 143 pro, proti, zdrželi se přijato, 145 pro, proti. Ověříme, 145. Ještě jednou 145. Končím hlasování. Přijato 146 a 147 společně. Pro, proti, zdrželi se přijato. Sto padesát jedna. Sto padesát jedna pro, proti, zdrželi se, ověříme. A prosím, hlaste se, zvedněte ruku, jinak nevidím. Děkuji, končím hlasování. Přijato. 14 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 17 pro. Proti. Ověříme sedmnáctku. Končím hlasování. Přijato. 18, druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Vážení přátelé, prosím vás, hlaste se, zvedněte ruku, jinak nic nevidím. Ano, 18 část 2. Druhá část. 18, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 22 pro, proti, zdrželi se přijato, 23 pro, proti, Dvacet tři. Ověřme. Končím hlasování. Přijato. 24. Druhá část. Pro. Proti zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 28 pro, proti, Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 34 pro, proti, zdrželi se přijato. Jednička pro, proti. Ověříme to. Pozměňovací návrh 1. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8a. Kdo je pro, proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 9. Pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 47, 48 dohromady pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Trojka pro, proti, zdrželi se přijato. 51 pro, proti, zdrželi se přijato. 52 pro, proti, zdrželi se přijato. 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11 a pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 77 pro, proti, zdrželi se přijato, 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 70 pro, proti, zdrželi se přijato, 72, 73 společně, pro, proti, zdrželi se přijato, 74, 75 společně, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 a 75 společně. Určitě přijato. Děkuji. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13 já jsem to chtěl ověřit. Třináctka. Pro, proti, zdrželi se přijato. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Os, osmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se přijato, 84 pro, proti, zdrželi se přijato. A budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Paní Lina. Děkuji. Já bych ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům za spolupráci na vzdory různorodým názorům, které padly k tomuto tématu. A ten výstup vlastně nezohledňuje ani můj názor, ani názor mé frakce. Proto bych požádal o stažení názvu stanoviska. Já to chápu. Mnohokrát děkuji za informace. Bude to stanovisko ITR. Vaše zpráva bude předložena výboru LID bez vašeho jména. Je to škoda. Co se s tím dá dělat? Nic. No a teď přejdeme eh, k poslednímu hlasování pana Wernera Langena. Jedná se o oblast letectví. Takže můžeme začít. Amendments 40, 43, 30 together. In favor? tak společně eh, tato pozměňovací návrhy pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 41 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 41. U, zavírám hlasování. Přijato. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 35, ehm, 35 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Tak 35, 35. Zavírám. Tak 35. 35. Končuji hlasování. Zamítnuto. 36 pro, proti, drželi se. Ověříme znovu. 36. Ukončuji hlasování. Tentokrát to bylo přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 45 ověříme. Ukončuji hlasování. Přijat. 46 pro. Proti? Zdrželi se? 46 věříme. Ukončuji hlasování. Přijato. Tři pozměňovací návrhy 50, 53, 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 51 pro, proti, zdrželi se Zamítnut. 51. Ukončuji hlasování. Přijato, děkuji. Šest pro, proti Zdrželi se přijato. 55 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 7 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Pozměňovací návrh 7. Končuji hlasování. Přijato. 8 pro, proti, zdrželi se. Pozměňovací návrh 8 bychom rovněž měli ověřit. Končuji hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 3 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme opět omlouvám se. Tři. Zavírám hlasování. Přijato. 31 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 59 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 9 pro. Proti zdrželi se zamítnout. 10 pro, proti. Ověříme pozměňovací návrh 10. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 11 pro, proti, zdrželi se přijat, 12 pro, proti, zdrželi se Ověříme. Panácku ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 15 pro, proti, Zdrželi se, ověříme patnáctku. Končím hlasování. Přijato. 16 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 17 pro. Proti. Zdrželi se. Musíme ověřit. 17. 17. Končím hlasování. Zamítnuto 18. Osmnáct pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Devatenáct pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dvacet pro. Proti zdrželi se, zamítnuto také Jednička pro, proti. Ověříme jedničku. Ukončuji hlasování. Zamítnut. 22 pro, tak 21, pardon, 21 pro, proti, drželi se přijat, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 23 pro, proti zdrželi se přijato, 24 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 2 pro, proti věříme dvojku. Pozvědací návrh číslo 2. Končím hlasování. Přijato. 28 pro. Proti. Ověříme 28. Končím hlasování. Zamítnuto 29 pro, proti vůbec nehlasujete, tak ověříme 29. Nikdo to nevěděl. Já tady nevidím nic. Tak, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 33 pro. Proti. Ověříme 33. Končím hlasování. Zamítnuto. 34 pro. Proti. Znovu věříme 34. Končím hlasování. Přijato. 4 pro. Proti. Zamítnuto, ale raději ověříme čtyřku. Končím hlasování. Zamítnuto. 37 pro. Proti. Zase ověříme. Končím hlasování. Přijato. 38 pro. Proti. Ověřujeme znovu 38. Tak se lépe rozdělte, končím hlasování. Tentokrát zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A konečné hlasování, jmenovité hlasování o zahají. A ukončuji hlasování. 51 k 5. Gratuluji zpravodaji a přecházíme k poslednímu stanovisku. Je to příspěvek výboru ITRE k usnesení výboru ENVY. A je to... Gue, něco chtěla říct? Ne? Tady mám podpis, znamená to, že GUE se přidala ke kompromisu, připojila, ano, děkujeme za podporu, GUE podporuje náš kompromis. Budeme-li hlasovat pro, protože máme ještě všechno před sebou. Tak zahajuji hlasování, je to jedno hlasování, elektronické. Zahajuji COP23 stanovisko. Končuji hlasování. Výborně. 52 čtyřem. 4. Eh, děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši ochotu, za ty brýle taky. To mě hrozně pomohlo. Šone, viděl jsi něco nebo vůbec ne? Mohu si je nechat? Ne na pořád. Asi ty své najdu někde. Vážení kolegové, za 15 minut jsme zkrátili eh, zasedání. Teď máme 15-minutovou mm, přestávku, protože v 11 hodin začneme naší společnou schůzí Eh, s výborem Envy. Společná schůze eh, s výborem Envy. Za 17 minut. minut. Byli jsme velmi rychlí.